socialistů ECR a DA od nezávislých. E, zde máme e, zde máme seznam osob k jmenování do funkcí. Seznam bude přiložen k zápisu ze schůze a pokud nebudou připomínky, bude takto schválen. A jako další bod máme otázky k ústnímu zodpovězení e, komisi a jako první eh, bod, první téma je eh, přístup nevidomých lidí ke knihám. Paní Macony nám přednese tuto otázku. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, otázka vznikla na základě petičního výboru Evropské unie slepých a nevědomých a ty žádají Evropskou unii o to, aby podpořila podpis závazné mezinárodní smlouvy, která umožní nevidomým osobám a osobám s vadami zraku volně používat eh, literaturu v brailu a také ve formátu audio, které jsou vydány v jednotlivých zemích a chráněny autorským právem. V současné době pouze 5 publikací je přístupná pro tuto kategorii osob. Žádost eh, se řídí tím, že nejdříve komise a potom Rada se postavili proti možnosti podpisu této smlouvy. Obě dvě evropské instituce navrhly dohody mezi subjekty v Evropské unii nebo pouze doporučení na dobrovolné bázi v rámci Světové organizace pro ochranu duševního vlastnictví. Toto je opravdu slabá hypotéza, která nechrání práva relevantní části evropských občanů, aby nebyli marginalizováni. Mít volný přístup ke všem publikacím má kulturní dopady a také sociální dopady. A navíc je zde také negativní dopad na intelektuální růst a na emancipaci a nezávislost těchto občanů. Důležité vědecké studie dokazují, že Použití Braillova písma, který se nevědomí naučí už v dětství, mu pomůže rozvinout komunikativní schopnosti a lépe se formovat jako osobnost. Bylo by tedy lepší mít eh, flexibilnější nakládání s autorskými právy ve prospěch těchto osob. Tím by se jim vyšlo vstříc, protože jinak je tato kategorie velmi diskriminována. Vůli, kterou vyjadřuje komise a rada, jde proti strategii 2010 a 2020 eh, v oblasti postižených osob a nebere v úvahu, že je zde potenciál k využití. A parlament eh, o tom hlasoval v květnu minulého roku a nebere v úvahu ani prerogativy chráněné tímto parlamentem a také nerespektuje principy v OSN o e, právech e, postižených a v listině základních práv EU. Je těžké pochopit, proč komise v tak senzibilní oblasti mění svou orientaci. V celé řadě smluv je Evropská unie signatářem a týká se to ochrany práv duševního vlastnictví. V současné době před Komisí pro autorská práva Světové organizace pro duševní vlastnictví se diskutuje o návrhu smlouvy v tomto smyslu. A my žádáme zrevidování pozice, kterou vyjádřila komise a rada, protože se ptáme, jak je možné, že dnes rada a komise mohou diskutovat o postupu Evropské unie proti diskriminaci. Diskutuje se o nové právní úpravě, která se týká boje proti diskriminaci především postižených osob a na stejné půdě tyto dvě instituce nevyužití příležitosti, jak překonat tuto překážku. Můžeme diskutovat o ekonomických dopadech, ale vždycky je možné najít nějaké řešení. V každém případě musí být zachován základní princip, který říká, že ekonomické důvody by nikdy neměly převládnout nad důvody spojené s ochranou základních práv. A právě proto výbor, kterému předsedám, rozhodnul, že prostřednictvím otázky k ústnímu zodpovězení interpeluje instituce, s tím, že se budeme snažit eh, změnit eh, stanovisko těchto dvou institucí Komise Evropské unie, aby bylo spravedlivější, stejně jako stanovisko, které nedávno tento parlament vyjádřil. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, eh, především za to, že jste dodržela čas. A nyní dám slovo komisaři na tři minuty. Pane komisaři Barnier, prosím. Děkuji. Děkuji paní Macony. Pokud jde o výjimku z autorského práva ve prospěch nevědomých osob, je to velmi důležitá věc, tato diskuze teďka probíhá. Evropská unie má mezi svými hodnotami ochranu práv postižených eh, osob. A já jsem měl příležitost tím už hovořit eh, s paní Macony. Účast eh, postižených osob v kulturním a jiném životě musí být realitou života naší moderní společnosti. Evropská komise k tomu zavázala. A vy sama jste připomněla, že máme strategii 2010-2020 ve prospěch ehm, postižených. My podporujeme plné a efektivní uznání práv těchto postižených osob, tak jak jsou tato práva uznána především ehm, v rámci úmluvy OSN o právech postižených osob a také listinou základních práv. To je vize, kterou hájíme. Také v diskuzích, které probíhají ve Světové organizaci duševního vlastnictví. Pokud jde o práva nevědomých osob, kterých se týká vaše otázka, já chci věci upřesnit a vyjasnit. Část debaty se týká potřeby a užitečnosti mezinárodního právního nástroje, který by byl závazný a týkal by se výjimek z autorského práva ve prospěch nevědomých osob. Jinými slovy, cíl který my chceme dosáhnout, Vyžaduje ano či ne mezinárodní smlouvu? To je ta otázka, kterou si klademe, ale bez ohledu na to, jak probíhá tato debata, musíme být také pragmatičtí a musíme se zaměřit na konkrétnější a urgentnější otázku. Zda tento text, který v současné době leží na stole, je schopen přinést praktické, eh, věrohodné a efektivní řešení pro nevědomé. Pokud jde o Evropskou unii, tak eh, právo, které v současné době platí, a připomínám, že všechny členské státy zavedly výjimky ve prospěch eh, nevidomých eh, v souladu s listinou základních práv a směrnicí o autorských právech v informační společnosti jsou přijata konkrétní opatření, aby se na úrovni Evropské unie podpořila spolupráce mezi držiteli práv a organizacemi reprezentující nevidomé. Nad rámec těchto výjimek potřebujeme také efektivní spolupráci mezi tvůrci a organizacemi nevidomých, aby tyto knihy byly co nejrychleji přístupny ve formátech lépe přizpůsobeným těm, kteří je potřebují. Samozřejmě ta potřeba poskytnout jim díla v této formě je urgentně naléhavá. Ovšem musíme identifikovat nejlepší řešení, které bude konkrétní a rychlé. Dámy a panové poslanci, tato debata musí být předpokladem k tomu, aby se zúčastněné strany rozhodly, jaký právní nástroj musíme zavést. Zda to bude smlouva nebo doporučení. Já jsem otevřen oběma dvěm těmto možnostem. Evropská komise se zapojila do konstruktivních diskuzí, přispěli jsme k tomu, že jsme se s podporou dalších států navrhli jednotný text, který by navrhl, nebo tedy nahradil čtyři stávající texty, které přivítala i Světová unie nevědomých. Ale já si myslím, že bychom měli jít ještě dále, pokud jde o materiální obsah. Na posledním zasedání Světové organizace pro duševní vlastnictví Evropská unie požádala, aby probíhaly diskuse, které se budou týkat obsahu tohoto textu. Ten musí být rychle vylepšen. Pokud jde o tato potřebná vylepšení, tak eh, tyto požadavky byly písemnou formou sděleny našim partnerům a my tímto vyzýváme všechny účastníky této debaty, aby hned začali hovořit o těch problémech, které je zajímají. Já jsem osobně vedl dialog i s organizacemi nevědomých a chci také vést dialog se všemi vládami Evropské unie, aby postupovali rychleji a hledali konkrétní řešení a vyřešili tento problém ve smyslu, jaký uvádíte ve vaší otázce. Děkuji, pane komisaři, a nyní dostanou eh, slovo řečníci jednotlivých frakcí a jako první za EPP paní poslankyně Bašesku. Dobrý den, vítám iniciativu své kolegy Macony, která pokládá tuto otázku. V Evropě máme podle současných údajů 30 milionů osob se zrakovým postižením. Je nutné, abychom měli další opatření k tomu, aby Tito lidé netrpěli, kromě toho, také nedostatkem přístupu ke knihám. To by pro ně znamenalo nedostatek příležitostí pro jejich vzdělávání a pro jejich integraci na trh práce. Čísla ukazují, že dnes méně než jedna čtvrtina nevidomých najde zaměstnání. Vývoj technologií nabízí nové možnosti k tomu, aby se zvýšil počet eh, knih, které budou přístupné nevidomým osobám a osobám se zdravotním, se zrakovým postižením. Je důležité diversifikovat formáty. Samozřejmě máme eh, Brailovo písmo, ale máme také audioknihy a elektronické knihy. Chybí nám ovšem legislativní evropský rámec, eh, který by usnadnil vydávání a šíření takovýchto knih. A já apeluji na komisi a radu, aby udělali všechno to, co je v jejich silách, aby podpořili specifickou výjimku pro autorská práva pro tyto případy. E, zároveň e, si myslím, že je třeba vyměňovat si zásady nejsprávné praxe mezi evropskými státy. V mé zemi státní knihovny musí vydávat nebo dávat k dispozici speciální sbírky pro nevidomé. A já vítám také snahu všech nakladatelství, která postupují tato práva ve prospěch nevidomých. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. A jako další jménem frakce socialistů a demokratů pan Michael Cashman na jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo, pane komisař Barniere. Já vás dobře znám, vy prostě nemáte čas na diskriminaci a vy dlouhodobě podporujete princip rovnosti. Proto eh, bych na vás naléhal, abyste postoupili dál. Je třeba eh, pozitivní kroky ve prospěch právě lidí slepých a s postižením zraku pokud se týče copyrightu a duševních práv. Parlament tyto lidi podporuje a většina států také. A proto já skutečně vás naléhavě vyzývám, abyste eh, zde eh, vyvinul nějakou činnost. Já vím, že vy prostě eh, vaše pověst v oblasti lidských práv, to je, to je maják, ale prosím, udělejte něco pro lidi, kteří hladoví po knihách. Vemte si svět, jak vypadal svět bez Shakespearea, bez Iga. Já skutečně na vás naléhám, udělejte všechno, co je ve vašich silách. Děkuji vám a jako Další za frakci ALDE paní Harkin za na minutu 30. Děkuji. Za poslední dva roky jsme si vyslechli v tuto parlamentu řadu debat o dodržování pravidel, šestí balíček, fiskální dohoda a tak dále. Ale když se dostaneme k otázce eh, práv lidí s postižením nebo petice Světové eh, unie nevidících, tak vidíme, že všechno, co pro ně můžeme udělat, je eh, doporučit dobrovolně, aby dostali výjimku z copyrightu. Ale komise jim tímto skutečně eh, neusnadňuje přístup ke knihám a to skutečně není dobře. A my skutečně, ano, já vím, že jste pro, ale říkáte, že potřebujete to ještě dovyjednat. vyjednat. My máme eh, miliony lidí, kteří mají zrakové postižení a eh, prostě hladoví po knihách. Eh, máme tady miliony knih, které by se daly přepsat do formátu, které by si mohli přečíst. My tady skutečně chceme jako parlament a myslím, že jsme vám jako parlament dali několik zpráv, které vám ukazují ten směr a já skutečně vás žádám, abyste se vydali touto cestou. Děkuji vám zejména tedy za těch deset vteřin, které jste nám šetřila a jako poslední za zelené paní kolegyně Ouken na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři. Já už nebudu opakovat, co zde bylo řečeno o rozsahu problému. Je to obrovský problém a vlastně je to i skandál. Máme tady strategii, kterou jste předložili, ale vlastně v praxi to znamená, že se vůbec nic nestane, zejména ve srovnání s dřívějškem. Ono jsou to hezká slova, přátelská slova, ale nic se nepohne z místa. Já nejsem um, tak to přátelsky naleděný jako pan kolega Kašman, který vám nějak

dává možnost dále něco konat. Ne, já žádám konkrétní kroky. Když hovoříte, musíme to ještě dále projednat, tak ono to jsou prázdná slova, nic už se nedělo, nic se neděje a e, my stojíme e, všichni na stejné pozici, nezávisle na politické příslušnosti a prostě nesouhlasíme s takovými výmluvami, e, s tím, že by někdo prostě se znovu z toho mohl obelhat. Jde nám o závaznou dohodu a nikoli pouze nějaké nezávazné dohody z oblasti měkkého práva. Nejde o to, kdo na tom vydělá. Jde o to, aby e, nevidomí měli stejné příležitosti jako i my. A pan kolega Cashman to vyslovil. Je to hrozné, kdybychom si měli představit, že tolik eh, našich spoluobčanů nemá přístup k velkým dílům světové literatury. A my se musíme zasadit vážněji o to, aby ten přístup vznikl. Berte nás vážně, pane komisaři, srdečně díky za eh, FD, pan Morganti. Děkuji, pane předsedo. Vítejte zpět, pane komisaři Barnier. Nedávný průzkum zveřejněny v Itálii, říká, že nevědomí čte průměrně devět knih za rok. To je hodně, když si uvědomíme, že národní průměr jsou tři knihy. Většina těchto lidí chce číst každý den a z toho si uvědomujeme, jak je čtení pro nevědomé osoby a osoby s vadami zraku důležité. A připadá mně opravdu absurdní, že není možné uh, překonat tyto překážky spojené s autorskými právy. Rozvoj nových technologií a digitálních formátů by měl umožnit rozšířit tuto nabídku, ale problém copyrightu se často stává nepřekonatelnou překážkou kvůli svým nákladům, které potom mají negativní dopad na rozhodnutí nakladatelů. Myslím si, že musíme co nejdříve dospět k dohodě, která tyto knihy vyloučí z pole působnosti Myslím si, že tato dohoda by měla být eh, závazná, aby se nediskriminovalo. Knihy to je kultura a osoby se zrakovým postižením musí mít stejná práva jako všichni ostatní, aby mohli využívat této cenné příležitosti, jak jsem říkal na začátku. Využívají ještě mnohem více a cení si ji mnohem více právě nevědomí. Srdečné díky. A nyní jako další dostává slovo pan eh, Becker na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane komisaři, jako člen petičního výboru zde chci prohlásit, že opravdu nezávazná právní úprava. Ehm, z toho, co zde řekla paní Macony, si myslím, že je jasné, že máme ještě před sebou dalekou cestu. Podívejme se například na internet. Eh, u nás eh, ve Švýcarsku, v Rakousku už byly podniknuty první kroky. A když se pak položíme otázku po dílech online, tak ta otázka je ještě naléhavější. Já vítám skutečnost, že se to vše má začít řešit celoevropsky. A e, právě i díky vývoji e, lékařské vědy klesá počet eh, nevidomých, ale já na vás naléhám, pane komisaři, abyste eh, tuto skupinu ehm, se k ní choval tak, jak jí přináleží a eh, dal jim přístup ke kultuře, kultuře číslo jedna, čili knize. Děkuji, pane kolego. Jako další na minutu paní Prendergast. Prosím, děkuji. Ta otázka ještě jednou vrhá světlo na e, problematiku autorských práv, přístupu k informacím. E, osoby e, se zrakovým postiženým přece teoreticky mají stejné právo přístupu k tištěné literatuře jako vy a já. V praxi však to vypadá jinak. Evropská eh, združení nevidomých, eh, združení dyslektiků, irských dyslektiků eh, často píšou petice Evropskému parlamentu a sám Evropský parlament se obrací na komisi a na radu, aby vypracoval závaznou legislativu v oblasti autorských práv a zveřejnění zveřejňování knih. E, přesto, že mají dokonce i doporučení odborníků a požadavky ze strany těchto združení, se mm, e, komise chová jinak e, více knih by mělo být k dispozici, protože to je základem rovného zacházení a to si myslím, že je jasné i mně, i všem v této sněmovně. Děkuji vám srdečně. Jako další na minutu pan Berlinguer. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, my tedy žádáme o novou smlouvu, který by dal výjimku pro eh, knihy pro slabozraké a nevědomé. Není to nějaké jejich zvláštní právo. Evropská unie nebyla příliš aktivní a především komise nebyla příliš aktivní, protože toho neudělali dost. Byli příliš konzervativní, podle mého názoru. Dokonce téměř bojkotovali tuto smlouvu. Zmiňuji se o pozměňovacích návrzích, které Evropská unie v listopadu předložila v Ženevě, ale teď musíme přejít od hezkých slov ke konkrétním činům. A nestačí nám dobrovolné dohody, potřebujeme smlouvu musíme se zbavit právních překážek, které brání šíření knih v Brailově písmu a digitálních knih. Nemůžeme využívat toho, že si budeme říkat, že ta smlouva ohrožuje autorská práva. To je podle mě jen výmluva. Děkuji. A jako další paní Binklevičute na minutu, prosím. Děkuji. Pane komisaři, máme v EU miliony spoluobčanů, kteří potřebují přístup k literatuře v různých jiných formátech, digitálním formátu, v brailově písme. To však není oblast podnikatelsky zajímavá pro nakladatele. Proto se tak málo knih zveřejňuje pro, ve formátu přístupem pro nevidomé. Pokud nevznikne závazná výjimka e, v oblasti autorských práv pro nevidomé, tak se to nezmění. E, pane komisaři, nedomníváte se, že opravdu je naléhavá potřeba eh, pozměnit legislativu v oblasti copyrightu, abychom zpřístupnili těmto občanům přístup ke knihám. Eh, obracím se na vás se žádostí o podporu závazné smlouvy, která umožní globálně šířit knihy v tomto formátu. VIPO v současné době zvažuje návrh eh, smlouvy, která zlepší přístup eh, postižených eh, k literatuře a já rovněž jménem litevských eh, postižených toto podporuji. Děkuji. Nyní postup Catch the Eye. Máme jako vždy více zájemců, než máme času. Máme totiž pouze pět minut a já navrhuji, abychom vzali deset řečníků a i pořadě z každé frakce tak, pokud tedy se každý bude držet jednominutového limitu, tak ještě se opravdu vejde všech deset kolegů, jinak v opačném případě pouze sedm. Takže děkuji za pochopení. Jako první na minutu pan Koza. A Děkuji vám, pane předsedo. Obecně se ve společnosti eh, zastává eh, názor, že bariéra to je v podstatě něco schody, kde chybí rampa. Ale to je jenom jedna možnost. Velkou bariérou je také nedostatečný přístup k informacím, což se stává právě té kategorie, o které dnes hovoříme, slabozrakým a nevědomým. Kérem tisztelt elnök urat. Já, pane předsedo, eh, bych vás chtěl požádat, abyste do protokolu eh, uvedli následující věc. Eh, já, jste, já jsem chvíli slyšel pauzu Eh, tu udělala moje tlumočnice, která tlumočí z mého znakového eh, jazyka. To bylo prostě proto, abyste si sami vyzkoušeli, jak to je, když nemáte přístup k informacím. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Koza. A nyní paní Tykal na minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Evropská unie se může v vozovkách pochlubit tím, že pouze 5% je přístupno 5% knih je přístupno nevědomým. A tyto osoby měly mít právo na přístup ke knihám v brajlově písmu nebo v audioformátu nebo v digitálním formátu. Protože jinak tyto osoby nemají přístup k těmto knihám ani v knihovnách, ani v knihkupectvích. V knihovnách by měly být specifické instalace, které by umožnily číst v brajlově písmu a také by tam měl být umožněn přístup ke knihám v elektronickém formátu. E, spousta těchto lidí e, nemá práci, mají velmi nízký příjem, takže přístup e, ke knihám pro tyto osoby za nízkou cenu je zásadní. I Evropská unie by měla mít katalog knih, které by byly přístupné ve všech těchto formátech. A Eh, lidé by měli mít přístup ke všem těmto formátům. Děkuji. Děkuji vám. A dále paní Bilbao na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, poslouchá vás hodně nevědomých. Strategie pro eh, nevědomé 2010-2020 eh, chce odstranit eh, překážky v životě, ale dnes pouze 5% knihu je jim, knih je jim přístupné. Těmto lidem se brání ve vzdělávání a informování a ve čtení jako všichni ostatní a nemáme nástroje k tomu, abychom jim pomohli. A oni čekali, že jim dneska řeknete, že budete usilovat o závaznou smlouvu, aby měli přístup ke kultuře aniž by si museli každý den připomínat, že jsou eh, postižení. Pracujte, pane komisaři, na této smlouvě a nezapomínejte na jednu věc, že my všichni jsme v podstatě postižení, pokud jde o schopnost. Děkuji vám. A nyní dávám slovo na jednu minutu paní Lichtenbergerové. Děkuji vám, pane komisaři, eh, vaše odpověď eh, mě do jisté míry zklamala. Eh, vy chcete země zůstat u starého systému, to jest, aby v každé zemi zvlášť se museli vést komplikovaná jednání, aby se vůbec mohl mm, dát přístup k literatuře, k videu a tak dále, aby prostě mm, nebyly nové možnosti pro eh, nevidomé a slabozraké. Je to pro mě o to smutnější, že Evropská unie eh, nyní blokuje jeden krok vpřed na úrovni VIPO, kde všichni ostatní jsou připraveni postoupit a učinit tento krok. Zde, pane komisaři, vy nebojujete za více práv pro vlastníky těchto práv, ale tady máme bojovat za ty, kteří mají horší přístup ke kulturnímu dědictví, aby ho tedy měli lepší, aby se mohli více účastnit na tomto dědictví. Prosím, odbourávejte bariéry a odsouhlašte závaznou smlouvu. Děkuji vám. A nyní na jednu minutu paní Swinburne. Děkuji vám, pane předsedo. Já vítám eh, tento návrh eh, rezoluce, který se opírá o petice občanů a já jsem proto, abychom i spoustu dalších eh, písemných dokumentů dali k dispozici občanům. Příslušná studie ukazuje, že eh, pouze 15 knih, které existují, jsou dostupné také v alternativních formátech ale technologie se mnohem zlepšily. Máme tady skutečně velké příležitosti, eh, aby mohly eh, sloužit lidem. Prostě my musíme zajistit, aby takovéto technologie byly řádně financovány a aby také slabozadací a slepí mohli mít z nich prospěch. My také musíme zajistit vhodné eh, nástroje, vhodné elektronické přístroje, vhodné aplikace, aby tito lidé mohli mít účast na přístupu k literatuře. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní pan Paška na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, pane komisaři. Naši nevidící a slabozrucí občané se na mě obrátili s prozbou o pomoc při řešení jejich problémů s udělení výjimky z autorských práv na přeshraniční distribuci eh, díl, děl, která jsou pro ně specificky vyrobená nebo upravená. Eh, VIPO navrhuje řešit tuto situaci komunity slabozrakých eh, formou závazné mezinárodní smlouvy, která by jim v podstatě zpřístupnila eh, i tiskoviny z jiných eh, zemí. Eh, toto řešení se opravdu zdá z pohledu e, těchto združení nevidomých jako lepší než cesta Evropské unie a proto se snaží e, v EU dosáhnout změny. E, Evropský parlament už vyhodnotil toto řešení jako vhodné v roce 2011 a tady si myslím, že to znamená, že bychom měli podpořit požadavky právě našich nevidomých a um, zrakově postižených. Děkuji. Jako další na minutu paní Sinclair. Děkuji. Já ráda podpořím jakoukoliv iniciativu, která umožní lidem eh, postiženým, v tomto případě nevidomým, aby mohli lépe žít. V Evropské unii žijí miliony nevidomých a všechny evropské instituce by se měly snažit eh, zasazovat se, aby vznikla závazná smlouva, což je nejlepší způsob, jak zpřístupnit těmto lidem eh, literaturu je e, to věc, která pomůže milionům osob. Děkuji, paní Sinclair. Takže přesfrakční solidarita opravdu funguje. Jsme v rámci času tedy disciplinovaní, takže ještě další řečníci. E, pan Jár, děkuji, pane e, předsedo, a rovněž děkuji svým předřečníkům, že tedy mě umožňuje vystoupit. Já jsem paní Macony nesmírně vděčen za to, že se chopila této iniciativy. O co v ní jde? Tato usnesení poukazuje na stav v oblasti základních lidských práv, totiž, že nevědomí vlastně nemají přístup k rovnosti, protože zatím v rámci VIPA je EU proti, případně se nezasazuje za závaznou smlouvu. A proto petiční výbor se chopil paralelamentního usnesení z loňského roku, v němž se parlament snažil zasadit um, za uh, závaznou smlouvu. A my znovu znovu musíme panu komisaři připomínat, že po něm žádáme, aby vynaložil více úsilí, eh, aby vznikla takováto závazná smlouva, protože to jsou naši eh, slabší spoluobčané, to jsou ti zranitelnější a oni si závaznou smlouvu opravdu zaslouží. Děkuji, pane kolego, a jako další eh, paní Rumeva Merojeva na minutu. Děkuji. Chtěl jsem si vzít slovo, protože jsem opravdu překvapen. 30 milionů lidí v Evropě má problémy se zrakem a pouze 5% knih je ve formátu, který si mohou číst. A to je pouze v těch eh, bohatých zemích. V těch chudých zemích je to méně než 1%. A co dělá Evropská unie? Používá ekonomické argumenty. Místo toho, aby bránila základní práva, tak hledá různé záminky. Místo toho, aby bojovala pro mezinárodní smlouvu, která umožní lidem se zrakovým postižením, postižením eh, číst si. Mě opravdu překvapuje, že my, Evropský parlament, musíme vyzývat komisi, která tady je, a vyzývali bychom i radu, kdyby tady byla, aby vedli tuto debatu na mezinárodních fórech. Doufáme, že tato debata použije k bude sloužit tomu, že se změní postoj, který zatím eh, se skládal z obstrukcí. Děkuji. Děkuji a jako další řečnice paní Vertman na minutu, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, jedná se o 30 milionů spolupčanů v EU, kteří jsou takové pod stižení. Ehm, a, a nezaslouší si snad eh, neomezený přístup ke knihám. Já to eh, vyjádřím jinak. My vlastně podíváme se na to přesně, ehm, jim nedáváme přístup k plnému vzdělání. Eh, tím, že tito postižení ehm, nemají přístup ke vzdělání, tak se stávají velice postiženými. To, kovéto diskriminace musí přestat. Zasaďte se o práva těchto těchto osob a začněte konat. Děkuji, paní kolegyně. A pak ještě na dvě minuty jménem komise má slovo pan komisař Barnier. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že vy všichni, i když jde zaznívala kritika, tak jste velmi upřímně vyjádřili svou interpelaci na komisi. A já se cítím spíše povzbuzen tím, co jste od komise požadovali. Poslechl jsem si velmi pozorně, co jste říkali, dámy a pánové, k tématu, kde jsem já osobně velmi angažován. Je to téma, která se týká místa postižených ve společnosti bez ohledu na jejich postižení či nemoc. A já si myslím, jak říkala paní Harkin, když hovořila o Evropě občanů, stejně jako paní Lichtenberger, která říkala, že ti, kteří mají největší problémy, kteří jsou nejzranitelnější, kteří mají handicap, tak ti mají více než jiní práv na, právo na tu dostupnost, o které jste se zmiňovala, paní Lichtenberger. Mnozí z vás, pan Morganty, paní Basesku, paní Blinkěvičute, paní Wertmann, paní Tykau, pan Romeva se zmínili o počtu miliony občanů, kteří jsou postiženi určitým handicapem, v tomto případě tedy, kteří jsou nevědomí nebo slabozrací. A pokud jde o to, co zde říkal pan Kašman, tak souhlasím s tím, že současná diskriminace je nepřípustná. A to říká mi paní Prendegast a paní Swinburn, které se vyjádřily v tomto smyslu. Navázali jsme dialog se svými mezinárodními partnery a komise hodlá respektovat za podpory Evropského parlamentu všechno, co umožní uplatnit práva nevědomých a slabozrakých. Než podepíšeme závaznou smlouvu, kterou vy si přejete a které já jsem otevřen, budou-li proto podmínky. Dámy a pánové, musíte pochopit, tak nejdříve musíme identifikovat, jaký má být obsah textu, který by byl skutečně přínosný a přinesl řešení pro problém diskriminace postižených. Já jsem velmi pragmatický. Já jsem velmi citlivě reaguji na tuto otázku. Zabýval jsem se tím už od začátku svého mandátu evropského komisaře. Setkával jsem se se zástupci Združení eh, nevidomých ještě před několika dny třeba ve Španělsku nebo i v Bruselu s jejich Evropskou federací. Setkal jsem se také s lidmi z Mezinárodní organizace duševního vlastnictví. Vy také hovoříte o konkrétních řešeních. Snažil jsem se aktivně pracovat eh, na memorandu porozumění mezi nakladateli a nevědomými. To bylo podepsáno v září 2010 a toto memorandum počítá s tím, že se vytvoří určitá síť, která umožní, aby díla přizpůsobená pro nevědomé mohla volně cirkulovat pro Evrops- po Evropské unii. Já vám říkám, že to je věc, kterou jsem mohl udělat hned a k tomu jsem se také hned zavázal. Pracoval jsem s nakladateli a také se zástupci nevědomých na těchto konkrétních krocích a i nadále budeme pracovat na co nejefektivnějším textu případné závazné smlouvy. Dnes ten kompromisní text, který byl sepsán, je velmi daleko od těch konkrétních pokroků, kterých musíme dosáhnout. Není jasné, že bude dostatečně dobrý a že skutečně bude přínosný pro nevidomé a slabozraké. Chtěl bych říct paní Harkin, panu Jarovi i ostatním, že nám jde o konkrétní pokrok, ne o nějaká hezká slova nebo nějaká přání, ne o nějaký text, který komise občas vydá, je to pouze právní nebo technický text. Nám jde o konkrétní pokrok a proto potřebujeme kvalitní obsah a proto jsme v tomto smyslu předložili konkrétní a jasné návrhy pro všechny naše partnery. Abychom mohli jít cestou eh, závazné smlouvy, kterou si přejete, tak já potřebuji mandát rady. Potřebuji také souhlas kolegy a komisařů a ten, myslím, získám. Potřebuji také mandát rady a já o něj požádám, abych mohl tedy vyjednávat o závazné smlouvě. Samozřejmě s výhradou toho, že to schválí komise. Ale paní Okem, vy jste říkala, že všechny členské státy souhlasí. To není informace, kterou já mám k dispozici. Takovou informaci já k dispozici nemám. Dnes jsou některé členské státy, které z různých důvodů tuto linii zatím nepodporují. A já rád požádám radu o mandát, ale pokud neuspěju, pokud mě rada ten mandát odmítne, tak eh, nikam nepokročíme. A já potřebuji, aby členské státy se dostatečně dohodly na tom, abychom šli cestou této smlouvy. A já se budu setkávat, dámy a pánové, s jednotlivými představiteli vlád a na příštím zasedání rady o tento mandát požádám, ale já si chci být jist, že tento mandát dostanu a že to konkrétně změní situaci. Takže takový je stav věci a návrh, který předložím svým kolegům z komise, abych tedy mohl požádat o tento mandát, to je věc, kterou určitě udělám. Také povedu diskusi se zástupci všech vlád pak tedy požádám o tento mandát a tak budeme postupovat dále. Pane Berlingere, víte velmi dobře, že nejsem konzervativní. Říkám to také paní Bilbao. E, vaše usnesení mě podpořilo a pozbudilo. Říkám to také paní Masony a také panu Kozovi, který se velmi jasně vyslovil pro tuto smlouvu. To jsou tedy etapy, které chci sledovat a vzhledem k tomu, že vždycky dělám to, co říkám, tak vás budu informovat o těchto krocích velmi upřímně a velmi otevřeně. Abyste věděli, na jaké problémy narážím, ale já chci, aby tato věc pokračovala s tím, že bude dodržena listina základních práv a já chci, aby se to v následujících týdnech posunulo vpřed ve smyslu, jaký jsem zde naznačil. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisáři, za velice podrobnou odpověď. Já eh, myslím, že to bylo hodno tohoto tématu. A ještě na závěr nám byla eh, předložena návrh rezoluce petičního výboru. Hlasování bude, proběhne zítra. Tato debata je tedy ukončena a jako další eh,